Good afternoon. We will start our... Dobré odpoledne. Zahájíme schůzi. Prvním bodem je přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou žádné změny nebo přání o změny, tak je tímto pořad jednání schválen. Druhý bod, sdělení předsedkyně 2.1, doporučení přijatá koordinátory po zasedání z 20. února a následně eh, písemnou cestou ze 7. března se koordinátoři rozhodli, že se píší otázku k ústnímu zodpovězení s eh, usnesením o eh, genderovém rozpočtování stav a cesta vpřed a že přidělí e, tuto zprávu skupině ALDE a dále, že se píší legislativní stanovisko e, k zprávě výboru ENVY o návrhu nařízení o e, zdravotnické technologii a jejím posuzování a že ji přidělí předsedkyni a také, že budou požadovat schválení šesti misí a pěti slyšení a pro druhou polovinu roku 2018. Tolik k tomu a já srdečně opět vítám všechny členy na zasedání našeho výboru. Vítám také pana Jeroma Lavril z skupiny EPP, který se připojil do našeho výboru jako náhradník. Blahopřeji mu a přeji mu e, spolu s námi hodně zdaru e, v práci našeho výboru. A bod číslo 3 schválení zápisu eh, schůze ze 4. prosince 2017. Pokud k tomu nejsou připomínky, jsou, je tento zápis považován za schválený. A dalším bodem je elektronické hlasování a tudíž se táži, zdali jste připraveni hlasovat a zda máte své hlasovací karty. Okay. Point four of the... Uh, Bod 4 pořadu jednání mechanismus civilní ochrany Unie. Jedná se o schválení návrhu uh, stanoviska v podobě uh, nebo včetně pozměňovacích návrhů. Autorkou a zpravodajkou je Angelika Mlinár. A nyní tedy začneme. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 20 s eh, ústním pozměňovacím návrhem eh, z EPP pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 8, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 9, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 10, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 11, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Děkuji vám a blahopřeji Promiňte. Chcete prověřit jedenáctku? Ano, samozřejmě, můžeme tak učinit, takže zahajuji elektronické hlasování a uzavírám hlasování. Ještě nám chybí jedna osoba. Hlasovali všichni? Končíme hlasování? A je to schváleno. Děkuji paní Angelice Mlinár, zpravodajce. A nyní k dalšímu bodu pořadu a sice budeme hlasovat o modernizaci vzdělávání v Evropské unii. Jedná se o schválení návrhu stanoviska. Spravodajkou je paní Michaela Šojdrová a můžeme začít hlasovat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 32 ve dvou částech. Tedy pouze o té druhé části budeme hlasovat, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 33, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Chcete to ověřit? 54? Dobře. Ověříme návrh 54. Můžete hlasovat, prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím si, že to bylo Zamítnuto, ale ověříme. Návrh 56. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Posměňovací návrh 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. 55 ověřujeme. Můžete hlasovat, prosím. A nyní končím hlasování. Schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 62. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 64. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? schváleno. Návrh 57, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 71 pro, proti, zdržel se, schváleno. 72 pro, proti, zdržel se. Ověříme. 72 můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 73. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. I návrh 73. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 74. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Ověříme? Dobře, ověříme návrh 74. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 75. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis, pozměňovací návrh 3. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 2. Pro proti, zdržel se schváleno, kompromis 3 pro, proti, zdržel se schváleno, návrh 9, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, číslo 11, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, číslo 12 pro, proti, zdržel se, ověříme. Návrh 12, můžete začít hlasovat, prosím. Návrh 12. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Ověříme. Můžete hlasovat o návrhu 15. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 16, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4, pro, proti, zdržel se, schváleno. 21, to je ústní pozměňovací návrh zpravodajky, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 24, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 25, kdo je pro, proti, zdržel se, Ověříme návrh 25. Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 27. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. A nyní hlasujeme elektronicky o celém návrhu stanoviska pozměněné podobě. Můžete hlasovat, prosím. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce a bylo schváleno. Blahopřejeme paní zpravodajce Michaele Šojdrové. Děkujeme, tím jsme skončili hlasování pro dnešek. A nyní Vážení kolegové, bod číslo 6 pořadu jednání mise do Maďarska. Pokud nemáte námitky, můžeme zprávu o misi do Maďarska považovat za schválenou. A ve tři hodiny ve tři hodiny přijde paní komisařka pro spravedlnost a genderovou rovnost paní Věra Jourová. Budeme mít výměnu o strukturálním názoru o strukturálním dialogu, takže několik minut vyčkáme, než paní komisařka přijde, do té doby přestávka. Eh, Vážení kolegové, zahájíme výměnu názorů o strukturovaném dialogu s paní komisařkou Věrou Jourovou. Podobně jako každý rok eh, přišla paní komisařka do našeho výboru v rámci strukturovaného dialogu. A její návštěva je pro nás příležitostí prodiskutovat hlavní témata, která se váží na práva žen a která má paní komisařka ve svém portfoliu. Nový akční plán o e, řešení platové nerovnosti mezi pohlavími. To bude jedno z hlavních témat naší výměny, stejně tak jako situace, pokud jde o balíček k eh, vyváženosti mezi pracovním a soukromým životem. Dále budeme také hovořit o odstranění násilí vůči ženám v souvislosti s přístupem Evropské unie k Istanbulské úmluvě a hovořit budeme také o podpoře žen v důležitých rozhodovacích rolích. A tímto bych vám, paní komisařko, ráda předala slovo. Prosím. Paní předsedkyně, vážení členové, dámy a pánové, byla jsem zde naposledy před několika týdny, když jsme oslavovali Mezinárodní den žen. A říkala jsem tehdy, že bychom čas a energii měli věnovat také otázkám genderové rovnosti nejen jeden rok v roce, ale častěji. Takže proto jsem zde a děkuji za pozvání. Já bych dnešní výměny ráda využila, jak říkala paní předsedkyně, abych připomněla ty hlavní politiky a právní vývoj v Evropské unii v oblasti genderové rovnosti za uplynulých 12 měsíců. Za prvé, v roce 2017 proběhl rok zacílené akce, jejímž cílem bylo ukončení násilí vůči ženám a proběhl také, proběhla globální výzva v tomto smyslu. A za druhé jsme představili iniciativy, které se týkají právě vyváženosti pracovního a rodinného života. V roce 2017 proběhlo také kolokvium o základních právech, které se věnovalo genderové rovnosti a rovněž na samitu G7 se o tomto tématu hovořila. Hovořila, já jsem se zúčastnila tohoto samitu za Evropskou unii. A v neposlední řadě, jak jsem zde zmiňovala již minule, přijali jsme akční plán léta 2017 až 2019, kterým se budeme snažit eh, řešit eh, rozdíly mezi platy mužů a žen. Nyní podrobněji. V roce 2017 eh, jsme zorganizovali celoevropskou kampaň proti násilí na ženách. Zorganizovali jsme několik mezinárodních událostí, včetně ministerských diskusí a financovali jsme také více než 30 různých projektů a zajistili, že Evropská unie přistoupí k Istanbulské úmluvě tím, že jsme tedy zahájili ten přístupový proces. E, kampaň Me Too, která proběhla, ukázala, že tato problematika je relevantní i v Evropské unii. A my jsme se rozhodli, že je třeba přispět jedinečným způsobem k boji proti násilí vůči ženám i dívkám na celém světě. Nadále také jednáme o dokončení přístupového procesu k istambulské úmluvě a snažíme se také, aby úmluva byla ratifikována v členských státech. V některých případech ten přístupový proces byl zneužit z ideologických a politických důvodů, které se neváží na tu úmluvu jako takovou se snažíme na to upozorňovat a já vás mohu ujistit o tom, že se budu snažit naléhat na to, aby ratifikace ze strany členských států proběhla, aby Evropská unie přistoupila k úmluvě a chci vám předem poděkovat za vaši podporu v této věci. Později vám mohu poskytnout i podrobnější informace o problémech, se kterými jsme se v některých členských státech setkali a ráda bych vás požádala o pomoc, protože možná pokud spojíme své síly především při vysvětlování toho, v čem vlastně Istanbulská úmluva spočívá, tak by to mohlo napomoci tím, že bychom oddemonizovali tuto, podle mého názoru, velice užitečnou a potřebnou legislativu. Také oceňuji podporu tohoto výboru, pokud jde o návrh směrnice o rovnováze mezi pracovním a životním osobním životem. Je to velice důležitý eh, pilíř sociálních práv a také klíčová příležitost, jak přispět k modernizaci naší společnosti. Návrh eh, stanoviska, který předkládá paní Kozlovská Rajevic, je skvělou příležitostí pro další diskusy je potřeba, abychom tuto věc co nejrychleji uzavřeli, protože pracující rodiče a pečovatelé opravdu potřebují od nás tento signál. Pokud jde o platové eh, rozdíly, tak eh, výše eh, odměn v posledních letech eh, stagnovala a my se snažíme mužům a ženám nabídnout eh, více možností, jak smířit osobní a rodinný život a podpořit to, aby rovnoměrněji sdíleli muži a ženy také jednotlivé úkoly. Důležité je uznat potřebu péče o děti a také o další příbuzné které mohou být nějakým způsobem závislí či třeba závažně nemocní. Zde je e, důležité, abychom měli k dispozici placené různé typy dovolených, především pak rodičovskou dovolenou. A v každém případě ten náš legislativní návrh může být určitě účinnější tím, že zajistíme dostupnou péči eh, v různých zařízeních eh, pro eh, péči o děti. Komise apeluje na členské státy, aby využívali možností, které nabízejí strukturální fondy při budování této infrastruktury a rovněž v květnu tohoto roku hodláme zveřejnit hodnotící zprávu, která se týká dosahování barcelonských cílů. Byť tedy určitých úspěchů jsme dosáhli, tak ten pokrok je poměrně Eh, pomalí. Eh, dále eh, jsme rovněž při několika příležitostech vedli dialog o situaci žen v Evropské unii s, se zástupci médií, s různými aktivisty, s lidmi z praxe, s odborníky a proběhlo kolokvium o základních právech v loňském roce. My jsme se snažili diskutovat o tom, jakým způsobem zajistit základní práva pro ženy spolu s pluralismem, solidaritou, tolerancí, spravedlností a rovností. A dohodli jsme se na tom, že je třeba, abychom spojili síly, abychom podpořili a posílili prosazování práv žen v Evropské unii. Také v tom globálním měřítku jsme o tomto tématu hovořili na setkání ministrů G7, kde jsem zastupovala Evropskou unii a kde jsem představila naše politiky. Jedním z těch eh, příspěvků eh, k tomu, aby se snížily platové eh, rozdíly a také rozdíly v penzích. To bylo tedy jedno z témat závěru Evropské rady v prosinci. Předtím komise přijala akční plán, kterým se snaží řešit platové nerovnosti a měli bychom v nadcházejících dvou letech eh, implementovat asi 20 různých akcí. Pracujeme také na dalších doporučeních eh, pro tzv. equality bodies, tedy orgány zabývající se rovností. Eh, Březnová rada EPSCO za bulharského předsednictví vedla politickou debatu, která se také zabývala odstraňováním platebních, platových rozdílů. Členské státy zdůraznili, že třeba, aby se k tomu přistupovalo holisticky, na tom jsme se shodli, ale bohužel to nestačí. Je třeba, eh, kromě implementace příslušné směrnice, také provést určité, určitá rozhodnutí týkající se rozpočtu v členských státech. Jak jsem eh, připomněla, nedávno jsme slavili Mezinárodní den žen. Při této příležitosti komise zveřejnila zprávu o ženách eh, v informačních a komunikačních technologiích, což je další věc, kterou je třeba se zabývat systémově. Já zde plně podporuji kolegyni Marii Gabriel, která přichází s obsáhlým plánem, který by měl zajistit, že ženy se více prosadí v oblasti digitalizace. Rovněž spolupracuji eh, s paní komisařkou Malstrémovou, která zase řeší problematiku žen a obchodu a s paní komisařkou Bulc, eh, která se stejným tématem zabývá v oblasti dopravních politik. Takže toto jsou mé tři kolegyně, se kterými spolupracuji a právě jsem tady zmínila tři velice konkrétní příklady. Počínaje rokem 2018 eh, budeme Eh, respektive minulý týden jsme zveřejnili zprávu o rovnosti mezi muži a ženami v Evropské unii a tato zpráva ukazuje, že toho pokroku jsme v uplynulých letech dosáhli pouze okrajově a Svědčí o tom také index genderové rovnosti, který jsme zveřejnili spolu s EIGE. E. Takže k tomu otevřeně říkám, že jsem eh, zklamaná tím, že nemáme žádný pokrok, respektive ten pokrok je velice slabý a to navzdory tomu obrovskému objemu investic a úsilí na všech možných úrovních. Takže buď to toho musíme dělat více, nebo děláme něco špatně. A to by si asi zasloužilo nějakou podrobnou diskusi. Tyto předběžné výsledky tedy ukazují, že v tom úsilí musíme pokračovat i nadále. Já vám chci poděkovat za váš eh, závazek, za trvalou podporu a spolupráci. Vždycky jsem eh, z tohoto výboru cítila opravdu silnou podporu, nejen během eh, práce v Bruselu a ve Štrasburku, ale také v jednotlivých členských státech. Takže děkuji za skutečně dobrou spolupráci a velice ráda zodpovím vaše případné dotazy. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, paní komisařko, za váš projev úvodem. Ano, skutečně toho musíme udělat mnohem více. Pokud chceme dosáhnout výsledků v oblasti eh, genderových politik, nyní dávám slovo poslancům, nejprve koordinátorům, Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařce, že se mezi nás opět vrátila do našeho výboru. Já souhlasím eh, s tím, co jste říkala naposledy, že té práce před námi je ještě hodně a ráda bych byla optimistkou. Obávám se ale, že musíme uznat, že v tomto případě nevím, zda jsou ty výsledky toho, co děláme skutečně v našich rukou, protože naše volební období je již téměř za námi. My jsme eh, celou dobu se snažili na této otázce pracovat, upozorňovat na ní a ty výsledky jsou poměrně chabé. To neznamená, že tu práci vzdáme. Já jako podporovatelka Evropy a jako feministka si myslím, že to je neustálý boj, ve kterém musíme pokračovat, ale myslím si, že to musíme dělat kritickým způsobem a kriticky se podívat na naši činnost a na ty výsledky, kterých jsme v Evropské unii dosáhli. Myslím si, že nemusíme znovu vydávat nějakou zprávu o těch jednotlivých tématech, protože eh, paní eh, komisařka sama to si dala na stůl. Ale pokud se podíváme na to obecně a zeptáme se, zda nějaký evropský občan nebo evropská občanka po ukončení legislativního období se nás zeptají, jakých konkrétních výsledků jsme dosáhli v oblasti rovnosti příležitostí, tak já bych měla problém s tou odpovědí. Můžeme poukázat na to, co říká komise, můžeme říct, na jakých tématech jsme pracovali, ale ta skutečnost je taková, že skutečně ty hmatatelné výsledky, kterých by evropští občané mohli, které by mohli zakusit na vlastní kůži, tam v podstatě nic nemáme. My jsme eh, zahájili volební období eh, tím, eh, že jsme zmiňovali nutnost směrnice o mateřské dovolené a komise nám řekla, že těch legislativních návrhů bude řešit málo a že, málo a že je lepší to stahnout. Ta práce potom tedy proběhla, to musíme uznat ale Nejsem si jistá, zda před koncem tohoto volebního období se eh, podaří dosáhnout institucionální eh, dohody, tedy parlamentu, rady a komise, pokud jde o tuto směrnici o mateřské dovolené. A chtěla bych se zeptat paní komisařky, jaký je její pocit eh, když jste hovořila o lidech, kteří v radě jsou zodpovědní za toto téma, tak eh, myslíte si, že rada dospěje k nějaké společné pozici, na jejím základě se potom bude moci dále debatovat, protože my se eh, zde snažíme, aby to postoupilo eh, ku předu my jsme tedy eh, zde debatovali, schválili jsme společnou pozici, ale potom to u těch mateřských dovolených dopadlo, takže rada se prostě neschodla. A chtěla bych se zeptat, zda máte nějaké informace o této otázce a zda si myslíte, že by třeba aspoň mohlo, mohly začít probíhat eh, trialogy, až tedy parlament eh, schválí svou pozici. Protože samozřejmě můžeme mít rozdílné pohledy na to, jak mají ty dovolené být dlouhé, jak mají být přenositelné, kolik se má za ně eh, jak si eh, platit. O tom se potom bude hlasovat na plenárce. Ale otázkou tedy je, eh, jak se k tomu postaví eh, rada. Pokud tam bude nějaká blokační menšina, tak asi to těžko budeme vysvětlovat našim občanům. To tež probíhá i pokud jde o istambulskou úmluvu. Minule jsme o tom diskutovali a já se chci zeptat, co by tento parlament mohl ještě proto udělat, eh, jak si navíc nad to, co už udělal. My jsme o tom debatovali, Požadovali jsme po členských státech, aby proběhla ratifikace. To také stále děláme. Ale prostě tady to legislativní období skončí a Istanbulská umluva nebude ratifikována. Jak to vysvětlíme našim občanům? když se budou ptát, co Evropská komise a ostatní orgány eh, dělali pro dosažení rovnosti mezi muži a ženami. Tato, tento výbor Evropského parlamentu na tom pracoval. Také samozřejmě uznáváme přínos komise nebo paní komisařky v některých z těchto oblastí, ale pokud prostě budeme čelit radě, která není schopná se dohodnout a přijít s nějakou společnou pozicí, tak eh, já nejsem tedy příliš pesimistkou, ale u této konkrétní situace to příliš dobře nevidím, tu budoucnost. Samozřejmě, že budeme i nadále v té práci pokračovat, budeme samozřejmě i kritičtí, pokud eh, to bude potřeba vůči komisi, to je naše povinnost. Děkuji, paní, předsedky, eh, paní předsedkyně, paní komisařko. Děkuji, Iráče. Slovo má paní Daniela Juta, koordinátorka a potom další. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní komisařce za to, že mezi nás přišla a já bych se chtěla zeptat na dvě velice odlišné otázky. Na jedné straně bych chtěla zmínit eh, některé nedávné události, k jedné došlo teprve před čtyřmi eh, dny na francouzsko-italské hranici před čtyřmi dny byla odmítnuta těhotná žena, která potom zemřela, protože musela mít eh, naléhavě provedený císařský řez. A na druhé straně je zde eh, francouzský eh, horský vůdce, který pomohl těhotné ženě, která se snažila překonat hranici, dovedl ji do blízké nemocnice a byl potom obviněn z toho, že nelegálně tu ženu převedl na území eh, a Evropské unie a že ji prostě převedl nelegálně přes hranice a riskuje až pět let eh, vězení. Zde skutečně jde o zásadní porušení základního práva na pomoc především v těhotenství. A někdy to má tedy tragické vyústění a ukazuje to, jak eh, ta nedostatečná příjmová politika v Evropské unii. Nechci tedy dnes eh, začít, eh, jak si zde otevírat tuto debatu, ale vidíme, že ty důsledky potom někteří lidé, ti nejslabší, zaplatí především tedy ženy migrantky. Já se chci eh, zeptat, eh, jak se na tuto věc díváte a také jaká opatření komise zamýšlí přijmout, aby zabránila tomu, že se podobné věci budou opakovat a jak chce zajistit, že ženy skutečně budou chráněny a že nebudou eh, doplácet na politické a strategické chyby zcela jiné povahy. Potom je tu ještě jedna věc, o které jsem chtěla hovořit, a ta se týká boje proti násilí na ženách. Především o tom, že od roku 1999 jsme neměli Evropský rok boje proti násilí na ženách. Myslím si, že v posledních dvou letech neproběhla ani žádná jiná podobná iniciativa. My dobře víme, jak důležitá tato tematika je a že pokud eh, je vyhlášen eh, nějaký eh, nebo by byl vyhlášen nějaký rok, který by se tímto zabýval, tak by to velice přispělo k diskusi o tomto tématu, zvýšila by se osvěta ve členských státech. Bohužel Eh, každý eh, den eh, slyšíme v médiích různé negativní zprávy v této oblasti a jsme už trošku unavené tím, když musíme pořád reagovat na připomínky našich občanek. Musíme zdůrazňovat, že legislativa sice existuje, třeba v Itálii, ta legislativa je poměrně kvalitní, ale prostě přesto nejsme schopni určitým jevům zabránit. Něco tady prostě chybí, s tím nic nenaděláme. Takže jakákoliv iniciativa, která může být podniknuta, by měla být podniknuta. Nevím, zda máte něco v plánu a co případně brání institucím, aby vyhlásili rok boje proti násilí na ženách. Děkuji. Děkuji, Majuta Nalmi Šodrova, please. Paní Šojdrová. Děkuji, vážená paní komisařko, děkuji za to uh, úvodní slovo. Uh, Eh, já bych vás chtěla ujistit, že když se setkávám s občany v České republice, tak po mně nečekají, že Evropská unie zařídí eh, eh, vymahatelnost rovných práv žen a mužů v České republice. To je prostě věcí národních vlád, občanské společnosti a vlastně i nás žen, i politiků v těch daných zemích. Takže je to zodpovědnost členských států, ale samozřejmě Evropská unie dělá to, co na své úrovni dělat má, to znamená požaduje, aby tady byl plněn zákaz diskriminace, aby prostě evropské směrnice eh, byly naplňovány a to si myslím, že Evropská unie musí dělat. Ehm, jestli bude přijata ehm, nebo ratifikována Istanbulská umluva v těch daných členských státech, to musí být rozhodnutí těch členských států. Já bych očekávala, že Evropská unie bude dále pokračovat v tom, že bude upozorňovat, jak je plněno právo žen na rovnost, na rovné příjmy, rovné zacházení a tady je pro nás velkou pomocí ten monitoring, který dělá EIG. Takže já bych vás chtěla požádat, aby prostě eh, ten monitoring byl, dělat, byl dělán maximálně kvalitně, protože my ho samozřejmě můžeme využívat pro srovnávání, jak v které zemi se daří naplňovat práva žen ve všech těch, eh, po všech těch stránkách, o které jste zmiňovala pak myslím si, že Evropská unie dává jasně najevo členským státům, jak mají ženám pomáhat, když apeluje na, předškolní, na mm, slaďování rodičovského a profesního života v tom, že e, finančně pomáhá budovat kapacity předškolního vzdělávání. To je prostě velká pomoc v těch zemích, kde tyto kapacity nejsou. Takže já si myslím, že eh, po stránce těch kompetencí, které na Evropské unii, eh, na evropské úrovni máme, tak eh, myslím, že, že jdeme tím správným směrem. A to, že se to naplňování nedaří okamžitě, já si myslím, že je potřeba povzbuzovat vlády členských států, aby prostě šly tímto směrem. Je to jejich politická odpovědnost. Já bych se vás chtěla zeptat, protože v tom závazku pro rovné příležitosti žen a mužů do roku, teď mám nevím, že to tam je do roku 2019, eh, bylo, že Evropská komise právě na své úrovni půjde příkladem a zvýší uh, jaksi balance eh, nebo vyváženost zastoupení žen v řídících orgánech na těch středních a vyšších pozicích ve svých, eh, na svých pracovištích. Nevím, jestli ten monitoring děláte a určitě bude velmi zajímavé, je to ještě předčasné, je to až příští rok, eh, kdybyste nám potom mohla podat zprávu, jak Evropská komise zvýšila zastoupení žen v těch řídících orgánech. Já si myslím, že by to byl dobrý příklad pro členské státy, aby se ukázalo, že je dobré jít příkladem. Díky. Thank you. And now, uh, Ms. Valina, please. Děkuji, paní Valina. Děkuji mnohokrát, eh, paní komisařko, paní předsedkyně. Já bych byla eh, rád, kdybyste nám řekla, jak jaká opatření eh, konkrétně budou eh, v tom návrhu, který se týká sladěvání rodinného a pracovního života. Víme, že existují některé členské státy, které toto téma blokovaly a já se chci zeptat, eh, jak vám tento náš výbor může pomoci a jak můžeme na pomoci tomu, aby se odblokovala ta legislativní debata o tomto balíčku. Obávám se totiž, že to tedy rada zablokuje. A druhá otázka, ta se týká istambulské úmluvy. Co tedy dělat, abychom podpořili tu ratifikaci v zemích, které ji ještě neratifikovali, včetně tedy e, současné předsednické země. A také bych eh, ještě chtěla připomenout, že Španělsko bylo jednou ze zemí, kde došlo k obrovské mobilizaci 8. března také v důsledku mačistického násilí a toho se tedy týká ta směrnice o boje, boji proti násilí a je velice důležité, abychom e, ji dokončili v tomto legislativním období a abychom ji implementovali, protože si myslím, že všechny e, ženy v Evropě ji požadují a 8. března například u nás ve Španělsku to bylo velice dobře vidět. Jinak e, to je všechno. Děkuji vám a uvidíme na plénu Eh, aby na pořadu jednání eh, ty, na, ta naše témata nezůstávala až na konec. Uh, thank you very much. Děkuji. Paní Ward. Děkuji, že jste opět mezi námi, paní komisařko. Myslím si, že je velice důležité, že vedeme eh, tento mm, trvalý dialog. Já Ehm, vím, že eh, čentrová rovnost je ve smlouvách a mm, to znamená, že s tím souhlasili všechny členské státy a máme 21. století. A když dochází k velkým eh, protestům, jako eh, protesty v Polsku proti represivním zákonům, tak já si myslím, že ženy ve světě nám něco říkají. Říkají, že chtějí řádnou genderovou rovnost, nejen část částečnou, ale je velice důležité, abychom měli holistický pohled na tuto problematiku. Je zřejmé, že Istanbulská úmluva je nejefektivnějším závazným právním nástrojem, pokud jde o ukončení násilí e, proti ženám a dívkám. A, a e, já bych chápala, kdybychom byly někde eh, v 16. století nebo 19. století, v 50. letech 20. století, ale nechápu, jak je možné, že k tomu dochází v 21. století, protože svět se změnil, protože mladí lidé eh, to chápou, eh, rozumí, jak je důležité mít plnou genderovou rovnost. A e, já bych e, se pak chtěla zeptat ještě na trochu jinou otázku, a to e, je otázka o otázka inkluze. Eh, tady Daniela zmínila otázku migrantek a těch strašlivých věcí, eh, které se jim eh, staly. A já jsem byla na konferenci v pátek na ženské téma Roma, žen, Rom, Romek. A my víme, že Romové jsou tady velmi diskriminovány a ty věci se ještě horší od té doby, co narůstá nacionalismus, rasismus, extremismus a ženy Romky v mém volebním okrsku e, vím, e, vím o nich, že se velice obávají těchto jevů ale já jsem se na tomto kongresu dozvěděla, že ženy mají opravdu uchvatnou kulturu a e, mají velmi silné postoje, ale přesto tyto ženy, romské ženy, nemají žádný přístup k vzdělávání, e, zdravotnictví, nedokáží se plně účastnit veřejného života. A já bych vám chtěla sdělit toto poselství z tohoto kongresu e, na našem výboru i pro komisi. Co můžeme udělat pro to, aby eh, tady nedocházelo k této diskriminaci eh, proti určitým etnickým skupinám, eh, romským komunitám a tak dále. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. A vážená paní komisařko, vítám vás na našem výboru. Myslím si, že eh, kde jaká populární píseň by ráda byla takovým evergreenem, jako je eh, řešení problému eh, rozdílů v platech mužů a žen, protože to je něco, co se tady opakuje již asi již opravdu mnoho let. a my jsme eh, také řešili eh, otázky eh, ve zprávě, otázky rovnosti, rovného přístupu k ženám a mužům v rámci povolání. A na základě mé zprávy potom měla být přijata opatření, nebo byla přijata opatření, která by měla být zavedena do praxe. Byla tam jasná definice pojmů potom, eh, neutrál, potom, že je potřeba mít neutrální popisy pracovních pozic, transparentnost platů a odměn a také sankce, bez kterých, jak jsem přesvědčena, se neobejdeme. Ve zprávě jsme navrhovali vyloučit eh, z veřejných zakázek ty firmy, u kterých se dokáže, že při odměňování žen a mužů eh, ženy eh, diskriminují. Chtěla bych se zeptat, zda jsme v této věci pokročili, zda už ta realizace je dále zda Evropská komise připravuje nějaký dokument, který by nás posunul dál, protože eh, tady to již 60 let opakujeme, ale i od roku 2014, co sedím na tomto výboru a v tomto parlamentu, jsme již několikrát přijeli různé zprávy a různá usnesení, ve kterých jsme hovořili o, o rovnoceném odměňování mužů a žen. já si myslím, že to neslouží ke cti ani Evropskému parlamentu, ani Evropské komisi to, že jsme se zatím dále vpřed neposunuli. Děkuji. Děkuji vám. A nyní bych eh, ráda dala slovo ještě paní Joáně. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko, vážená paní předsedkyně. Paní komisařko, děkuji, že jste dorazila do našeho výboru. Myslím, že je skutečně velmi užitečné, že můžeme takto e, přímo hovořit o problémech, které nás e, e, zaměstnávají. Máte pravdu, Evropská unie zaznamenala legislativní úspěchy, ale výsledky bohužel nejsou ještě uspokojivé a jsou omezené. Možná, že děláme něco špatně, možná, že bychom měli přímo výjít do terénu a e, zeptat se žen na jejich e, mínění a na to, jaké mají konkrétní problémy. Možná, že musíme více s ženami spolupracovat, abychom eh, nalezali konstruktivnější řešení. Myslím, že pak se nám podaří do budoucna eh, zaznamenat více úspěchů v práci. Já bych eh, chtěla říct si něco o mentalitě. Navrhuji, abychom zahájili veřejné kampaně a zaměřili se také na změnu mentalit a postojů. Konec konců je to možná i otázka volby, svobodné volby těchto žen. Před nedávnem jsme zde, ale i v Rumunsku hovořili v rámci konferencí o rovnosti e, v právním postavení a zahrnuli jsme do toho i akademickou sféru. Ptali jsme se například, kolik žen si volí technické profese, informační technologie například. Pak ještě další problém, mm, e, matky samoživitelky, kde se sama žena stará o jedno, dvě, tři děti. Tyto ženy bychom měli více podporovat. Měli bychom pro ně dělat více. Hovoříme neustále o slaďování práce, profese a soukromého života. Já se táži kolik úsilí musí vyvinout eh, žena, která je samoživitelkou, aby zaručila svým dětem budoucnost. Musí to být dvojnásobná nebo troj, čtyřnásobná námaha. Pokud tyto e, ženy samoživitelky nemají doma nikoho, kdo jim pomáhá, e, kdo jim e, tu práci ulehčí, tak je to velmi obtížné. Myslím tedy, že bychom do centra pozornosti měli skutečně postavit samoživitelky. Také jsme hovořili mnohokrát již o veřejných informačních nebo osvětových kampaních, které by měly na pomoci lepšímu pochopení pro situaci žen a sladění práce a života. A podívat se také na venkov. Je tam vůbec rovnost šancí a rovnost právní? Žena, která například žije na venkově, kde nemá e, tekoucí vodu, nemá třeba infrastrukturu, e, která by ji umožnila vůbec se dostat z vesnice někam jinam dopravou, v takovýchto případech eh, vůbec nemůže být řeči o reálné rovnosti šancí a eh, stejných podmínkách. Paní komisařko, já se domnívám, že tyto věci by neměly být řešeny pouze ve výboru pro ženy. Myslím si, že všechny výbory, eh, kterých se to dotýká, eh, jsou na tahu. Eh, výbor pro zemědělství, pro dopravu, pro regionální rozvoj. Společně musíme zapracovat na společných řešeních ohledně práv žen, protože to nezáleží pouze na nás. A e, nakonec ještě několik slov o sociálních dávkách pro děti, které se různí od země k zemi. E, hovoříme nyní o právech žen, ale nesmíme e, zanedbávat děti. Proto navrhuji. Uvažujme o sjednocení všech sociálních dávek v Evropě, protože existují i děti, které žijí v méně rozvinutých zemích a podpořme tam ženy tím, že sociální dávky eh, pro děti budou stejné napříč Evropskou unii. Děkuji vám. Děkuji vám a nyní dávám slovo paní Kozlovské. Já vám děkuji, paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Nejdříve bych chtěla požádat o e, pochopení a prominutí, že jsem nebyla e, zde od e, prvopočátku, byla jsem v jiném výboru, kde se hlasovalo o mé zprávě. Já bych chtěla zaprvé dát zapravdu své předřečnici, která tady podala dlouhý výčet věcí, které ještě musíme naplnit. Byť už se léta staráme o rovné postavení. Mnohé se už událo, ale mnohé ještě zbývá učinit. Evropská unie je je místem, kde se tyto politiky vyvíjejí a také e, rozvíjejí a jsou viditelné e, také v legislativě. Ale lze si pokládat otázku, zdali je vše to, co tak krásně sepisujeme, e, dochází naplnění v praxi a je tedy prováděno na úrovni státu. Já vám srdečně děkuji za celý tento balíček týkající se sladění profese a soukromého života. Nyní ale jde o uvádění těchto hezkých prohlášení eh, do praxe. A chci vám za tento balíček poděkovat z vícero důvodů. Za prvé, věc se má tak, že v případě eh, legislativy o ženách na trhu práce se poprvé vyjadřujeme k rovnému postavení, ale nejenom na pracovišti. Dále, tento právní akt je důležitý i e, z dalšího jednoduchého důvodu. E, může se postarat o skutečné vytvoření e, sladění mezi prací a soukromým životem, že tedy jak si osvobodíme ženy od té dvojí zátěži. Budou moci pracovat buď z domova, anebo pouze na zkrácený úvazek. Eh, některé, někteří eh, eh, nebo některé ženy mají totiž pocit, že jsou vystaveny dvojí zátěži práci a péči o děti a domácnost. Ale tady skutečně jde o to vytvořit faktický soulad obojího. Je tedy důležité, abychom umožnili i konzervativní modely péče o děti a rodinné organizaci, eh, organizace. Tam, kde se odehrává větší část péče o děti doma. Faktem je, že velká část péče o děti se také odehrává doma a děkuji tedy za to, že to bylo zohledněno. Další návrhy se týkají eh, úprav eh, zákonných eh, aktů, protože to rozhodne o tom, zdali se to podaří prosadit v praxi. Děkuji vám. Děkuji paní Agněšce Kozlovské a nyní bych eh, ráda paní komisařko požádala vás o odpověď na tuto spoustu otázek. Máme pouhých 15 minut. Bylo zde tolik inspirativních podnětů, že to ani nevnímám jako pouhé otázky, protože jsou to i návrhy, které mě vždy obohacují a e, pomohou mi e, v další práci. Za prvé, k tomu, co uvedla paní Perez já se domnívám, že sdílíme stejnou frustraci, že totiž nevidíme eh, stejné eh, nebo žádné hmotné, hmatatelné výsledky. A to zaznělo i v příspěvku paní Kozlovské. Já si myslím, že eh, do jisté míry musíme už ocenit samotný proces jako cíl. Podívejme se na to, kde si stojíme v Evropě. Nyní v některých členských zemích máme situaci určitého úpadu zmatku, respektive určité, určitého kroku zpět. Jsou to mm, země, které třeba slaví staré tradice, jsou to tedy názory, podle nichž by eh, žena měla být pouze v kuchyni. Jsou takové názory dokonce eh, padají i z úst žen, eh, které se těmito názory um, vlastně přímo chlubí, vůbec je neskrývají. Paní Šojdrová řekla, že Evropská unie by měla být silnějším hlasem, pokud jde o um, zachovávání hodnot a pokud jde o pokračování politiky uh, genderové rovnosti, protože členských státech můžeme očekávat překvapivé výsledky anebo vývoj ale Evropská unie je stále zde byl zde připomenut černý protest nebo protest čer, černých žen. Já jsem jednou v parlamentu se také z tohoto důvodu objevila v černém a pak jsem byla kritizována, že e, nejsem neutrální, ale jak můžu zůstat neutrální jako e, žena, i když Evropský parlament e, nemá příslušnost v oblasti reprodukčních práv. Takže je tady je to věc silné pozice Evropské unie a toto je Eh, už eh, jeden výsledek, takže mm, to musíme ocenit a musíme v tom pokračovat. Já jsem někdy také frustrována tím, že příliš mnoho mluvíme a nevidíme dost eh, skutku. Minulý týden jsme diskutovali o nerovnostech v platbách, nebo v platech, pardon hovořilo se pouze o problémech, ale řešení se zatím nerysují. Eh, takže hmatatelné výsledky, to jsou tedy legislativní normy a souhlasím s poslední řečnicí v tom, že implementace je zde absolutně zásadní a také prosazování a vynucování. Investujeme také finanční prostředky do kampaní, podporujeme několik um, organizací občanské společnosti. Pracujeme na tolika frontách, byť to není zcela viditelné. A ještě bych chtěla zdůraznit, musí to fungovat jako sandwich. My jako politici pracujeme z hora, ale eh, dole musí být společnost, která si přeje změny. A když eh, se například hovoří o ženách na venkově, anebo ženách, které jsou příslušnice menšin. Pak velmi často slýchám od žen, že chtějí eh, vést eh, zcela netknutě své tradiční životy. Sice si stěžují na těžké životy a na multitasking eh, který si muži tolik neuvědomují. Vidíme tedy statistické údaje o tom, že tyto ženy vedou velmi těžký život, ale oni nechtějí změnu. A to musíme také vzít v potaz, že je zde část společnosti, kde eh, si ženy změny nepřejí. Takže pomoci změnám, aby se prosadili eh, v těchto segmentech společnosti, bude eh, dlouhodobější a náročnější proces. Ano, směrnici o mateřské dovolené jsme stáhli s příslipem, že mm, ji nahradíme něčím jiným a to je právě balíček souladu eh, profese eh, nebo práce a soukromého života. Paní Garcia Perez se ptala na situaci na radě. Je to následující chceme dosáhnout obecného eh, přístupu 21. června letošního roku. Moje kolegyně je bledá, protože je za to odpovědná, ale myslím, že je to stále ještě možné. Eh, budeme-li schopni přistoupit k rozumnému kompromisu i na straně komise. A eh, já říkám, že jsme otevření kompromisům, takovým kompromisům, které ale nezničí záměr směrnice. Některé členské státy mají problém se čtyřmi měsíci, chtějí to snížit na dva měsíce. To se mi ovšem nelíbí, mohu již naznačit pozici komise. Některé členské státy mají problém s definicí eh, nemocenských dávek, eh, protože jejich systém sociálního zabezpečení nezná takovouto kategorii plateb. Mají jiný systém. Je to velmi choulostivé v tomto návrhu, totiž my jak si vstupujeme do těch jedinečných systémů sociálního zabezpečení jednotlivých zemí, kde se věci upravují různě. Takže tady budeme muset nalézt určitý kompromis a znění, které zachová účel e, směrnice, to znamená, že pracující rodiče budou finančně podpořeni ale takovým způsobem, jaký budou členské státy, příslušně, příslušné členské státy schopny e, uskutečnit. Některé členské státy e, nechtějí přistoupit na e, ten věk 12 let dětí to se dotýká i zájmu malých a středně velkých podniků. Když eh, to stát přenechá nám, ty platby, tak nás to zničí nebo nám to způsobí větší provozní komplikace z celé řady eh, důvodů. Nemám často vše eh, vypočítávat. Takže je zde možnost rozumného kompromisu a e, červen e, se nám jeví být jako realistický termín. Ráda bych e, to měla schváleno do konce svého mandátu, protože samozřejmě věřím, že tento soubor legislativních a nelegislativních opatření může sebou přinést výsledky. A když jsme pak s ministry o tom diskutovali, tak všichni se vztahovali k ustanovením, která máme v tomto balíčku eh, souladu eh, práce a života. A také chci eh, zdůraznit, že Evropská komise skutečně udělala velkou otočku, pokud jde o finanční podporu. Byly tady žádosti realokovat finanční prostředky Evropské komise a využít je k e, rozvoji servisu, který by byl k dispozici pracujícím rodičům a zejména svobodným matkám. Protože pokud jde o svobodné matky, tak hovoříme současně o jevu e, chudoby a je naprosto zásadní, abychom se na ně více zaměřili a abychom jim pomohli přežít musím to říci až takto pateticky. Pokud jde o istambulskou úmluvu, to je nesnadná věc, protože eh, dobře víte, že my jako Evropská unie jsme chtěli mít co nejširší kompetence, ale ten eh, proces eh, vede k tomu, aby Evropská unie se omezila pouze na výlučné kompetence, které ji přiznává úmluva. Máme vážné problémy v některých členských státech. Stále ještě máme 11 zemí, které neratifikovaly eh, tuto úmluvu a některé členské státy dokonce signalizují, že se to dostává do úrovně nebo do roviny ideologických debat. Tomu nerozumím, protože přece jde o zdraví žen a dětí, co je na tom ideologického, ale byli byste překvapeni, jaké argumenty někdy slýchám a do jaké mytologie se zde zavředává a um, tu vlastně zavádíme eh, zadními dvířky Eh, o třetím pohlaví, anebo jsou tady argumenty, že diktujeme sexuální eh, vzdělávání na školách a takové věci, které tam vůbec obsaženy nejsou. Jsou zde tedy eh, tři problémy. Lingvistický problém v některých jazycích, například nemáme, nerozlišujeme výrazy pro sex a gender, to si představte. I takovéto rozdíly na to mají vliv. Druhá lingvistická věc se týká nekvalitních překladů, totiž eh, tím pádem Istanbulská umluva eh, může vyvolávat určitá eh, nedorozumění a nesprávné výklady a potom tady máme i problematiku úmyslného nesprávného výkladu a pak je tady problematika tradiční rodiny. Já jsem vždy obhájkyní rodiny, ale používat tradici ve vztahu nebo na obhajobu tradičních rodin, eh, kde eh, jsou ženy a děti byty, tak to eh, po mém soudu není tradiční rodina a proti tomu se vehementně stavím a skutečně navštívím tyto státy a osobně se zúčastním kampaně pro přistoupení k istambulské úmluvě. Pokud můžete v takovýchto státech pomoci i vy, prosím, učiňte tak. Já vám řeknu o které státy jde a eh, kde tedy máme pochybnosti. Je to Bulharsko, Slovensko, Litva a eh, Chorvatsko v této chvíli pardon, Lotyšsko a Chorvatsko. E, a určitý odpor e, očekávám i e, ze své krajiny nebo země, takže paní Šojdrová může i pomoci nám. Já jsem doufala, že Istanbulská úmluva bude pochopena jako to, čím je. Je to velmi užitečná legislativa, která přináší skutečně účinné nástroje boje proti násilí, ale bohužel tomu tak není. Není to tak chápáno. K paní Jutě bych chtěla říci, že se na tuto problematiku podívám. Eh, zatím eh, nemohu vstoupit do konkrétních případů, ale můžu, se, můžu požádat eh, příslušné orgány o informace. Víte, komise má na starosti vytvářet legislativu a já mám tedy legitimní zájem o to dozvědět se, jakým způsobem byla implementována směrnice o právech obětí a také jak naše pravidla speciálního zacházení se zranitelnými osobami, mám na mysli například těhotné ženy, které nesporně spadají do této kategorie. Máme speciální práva pro tyto skupiny a také pro Eh, pro osoby, které podléhají asilové a migrační legislativě. Máme tady sadu konkrétních opatření nebo podmínek, které musí být u těchto osob naplněny. Já se na tyto případy podívám, ale nemohu nic slíbit. A samozřejmě ty případy jsou tragické, ale mají určitý precedenční charakter. Já je mohu použít eh, jako příklady pro diskusy s těmi příslušnými zeměmi, že tady jde o případy, které by se neměly opakovat. Pokud jde o násilí vůči ženám, my jsme takovýto rok zorganizovali loni. Proběhla tam celá řada akcí, kampaní, kolokví a ještě stále financujeme 30 projektů v jednotlivých členských státech. Ty projekty probíhají v celé řadě různých oblastí, jsou zaměřeny na muže a chlapce. Například v Itálii je to projekt, který se orientuje na sportovní kluby. Potom jsme měli zvláštní dohodu s filmovým festivalem Berlinále, kde někteří tvůrci v současnosti pracují na filmech s touto problematikou. Takže eh, to spektrum těch akcí bylo skutečně široké v loňském roce. Mnozí z vás chtěli, aby byl vyhlášen eh, rok, eh, který by se věnoval boji proti násilí. My jsme to tady udělali, ale musíme v té intenzivní práci pokračovat i dále, protože ten jev samozřejmě nezmizel. A musíme investovat více úsilí a více prostředků také abychom napomohli těm praktickým věcem. Nemáme například eh, dostatek eh, těch eh, asilových domů. V mnoha zemích je toto problém a my bychom měli s tímto na pomoci. Také je to úkol pro mne v souvislosti s víceletým finančním rámcem, protože po roce 2021 na to žádné peníze naplánované nemáme. A pokud se nám nepodaří nějak eh, zracionalizovat tu politiku a konkretizovat, eh, jak si dát do toho rámce, aby tam byly konkrét, financovány konkrétní věci, tak eh, prostě těch příštích sedm let je ztraceno. A zde také vítám vaše návrhy na to, co je potřeba financovat. Samozřejmě my zde rozlišujeme ty takzvané soft peníze, tam to můžeme rovnou financovat z našich programů pro spravedlnost, ale celá řada těchto soft eh, peněz je i ve strukturálních fondech v členských státech, které by se také už nyní měly využívat na dobré věci. A i v příštím rozpočtu budou alokovány prostředky na naše cíle a hovoříme také o investicích právě například do těch asilových domů a zařízení sociální péče. Paní Aruto hovořila také o tom, že legislativa je dobrá, ale pokulhává její provádění. S tím také mohu souhlasit, musíme více tlačit na implementaci. Paní Šojdrová, jak jsem již zmínila, Evropská unie by měla splnit ten úkol a tu vlajku nést skutečně vysoko. A neměli bychom se ostýchat, podporovat naše hodnoty. Myslím si, že s tím máme v Evropské unii trošku problém s těmi hodnotami. Měli bychom eh, jasně říci, že genderová rovnost je nezbytná nejen podle smluv, ale měla by skutečně se projevit i ve společnosti a vyžaduje tu, tu sendvičovou spolupráci. Je, proč hovořím o sendviči? Je zde tedy jednak ta úloha pro politiky, ale potom je zde také úloha pro občany a pro různé ty kampaně. Například ta kampaň MeToo. Já jakožto komisařka pro spravedlnost můžu mít určité pochybnosti o tom, že uh, E, zda lidé, kteří byli obvinováni ze sexuálního obtěžování, měli šanci se bránit. Omlouvám se, ale musím se na to dívat i z tohoto hlediska. Ale tato kampaň a ty průvody v ulicích Madridu nebo Varšavy, ty otevírají společnosti oči a říkají, že něco je špatně a je třeba to změnit. To je velice důležité. Já neapeluji na lidi, aby vyšli do ulic ale myslím si, že v tom spočívá právě krása té otevřené demokratické společnosti. Dále, pokud jde o demokratickou společnost a vedení kampaní, možná víte, že já v současnosti hodně času trávím na tom facebookovém skandálu, protože došlo ke skutečně závažné věci. Nějaká společnost eh, shromažďuje vaše údaje vytvoří váš profil a dá vás do určité škatulky na základě nějakého algoritmu a potom eh, manipuluje vlastně volební preference a volební rozhodování. Může se zdát, že to není příliš relevantní pro naše dnešní témata, ale ono to je ve skutečnosti relevantní, protože pokud to bude pokračovat takto v budoucnosti, tak se může stát, že zastánci těch starých tradic v uvozovkách budou vyhrávat stále více voleb. A já si myslím, že na to bychom měli dávat pozor. Měli bychom se snažit chránit naše základní hodnoty, nejen volební svobody a svobodu lidí svobodně se rozhodovat, ale měli bychom eh, bránit také hodnotu nediskriminace, rovnosti a celou řadu dalších hodnot. Na to bychom se měli dívat nejen z pohledu ochrany údajů, to by bylo velice snadné. Na to už pravidla máme a máme také příslušné sankce, ale Toto je mnohem závažnější. Já budu mít k dispozici analýzu toho, o jak závažný problém se jde, pokud jde o ovlivňování demokratického procesu v naší společnosti. A konkrétně se tam budu dívat právě na otázky diskriminace, protože si myslím, že to nějaké kroky vyžadovat bude. Je to také propojeno s tematikou žen v digitální oblasti. To je téma, které jste některé také zmiňovali. Já jsem si slíbila, že budu tentokrát systematická, zase se mi to nepodařilo, takže já se k té digitální tematice vrátím. Ještě k tomu, co říkala paní Šojdrová. Práce s údaji, abychom mohli dělat benchmarking a vyměňovat osvědčené postupy. To je velice důležité, s tím souhlasím. Pokud jde o ten nový eurobarometr a jeho výsledky, máme nové údaje, které se týkají vnímání násilí na ženách v některých členských státech a také informace o tom, jak moc toto násilí tolerujeme. A ukazuje se jasná korelace mezi tolerancí ve společnosti a výskytem násilí, což ale není překvapivé. Máme údaje také o té platové nerovnosti a o ženách ve vedoucích pozicích. Paní Delanova. Děkuji za dotaz, jak můžete na pomoci s tím návrhem o vyváženosti pracovního a rodinného života a také o té istambulské umluvě. Já chci apelovat na vás, na všechny. Víte, že my ty problémy máme. A pokud vy máte nějaký lepší přehled o tom, jak se váš konkrétní stát na tuto problematiku dívá, tak my vám k tomu můžeme dát další informace. Paní Ward, já naprosto souhlasím s tím, že romské ženy jsou jaksi dvojím způsobem postiženy nebo zasaženy. My se snažíme jim pomáhat i z evropských fondů. Existuje projekt společný program Rady Evropy a komise, který se týká přístupu romských žen ke spravedlnosti. Implementován byl program v pěti členských státech Bulharsko, Řecko, Itálie, Irsko a Rumunsko. A existuje také celá řada projektů v jednotlivých členských státech, kde je větší koncentrace romských občanů. Mnohé ty projekty se zaměřují právě na romské ženy, a já se domnívám, že tyto projekty by měly přinést efekt eh, nejen ženám, ale také dětem. Máme velké problémy se vzděláváním romských dětí a já doufám, že se podaří zajistit, aby romské děti měly lepší budoucnost. Proto spolupracujeme také s rodinami a mám celou řadu příkladů dobrých projektů v členských státech, které pomáhají romským ženám. V Bulharsku jsem viděla skvělý projekt, který napomáhá zvýšit přístup romských žen ke zdravotnickým službám. Můžu vám o tom poskytnout více informací, pokud vás to zajímá. Zde na to nemáme tak úplně čas. Paní Zaborská a platová nerovnost. Děkuji za inspiraci z konference máte pravdu, pokud nejsou sankce, tak se nic neděje. A proto se nyní zabýváme přepracovanou verzí směrnice o genderové rovnosti, protože ta současná verze neobsahuje žádné sankce. A já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad nějakou změnou, která by tam zavedla dvě věci. Jednak sankce a jednak povinnost transparentnosti. My společnostem transparentnost doporučujeme. Samozřejmě je to soft law, takže to doporučení uspělo jen tak na půl a výsledky nejsou příliš slibné, ale nyní se tím zabýváme. Já v tomto mandátu nestihnu předložit novou legislativu, ale uděláme veškerou tu přípravnou práci tak, aby můj nástupce měl snazší pozici. To, co můžeme udělat dnes, je doporučit členským státům, aby zvýšili standardy pro ty orgány pro rovnost, i quality bodies, protože v některých zemích, pokud jste žena a máte platovou nerovnost, prostě zjistíte, že dostáváte méně peněz než váš eh, kolega a nemáte peníze na to, abyste s tím šla k soudu, tak by vám někdo měl pomoci. Ale v některých členských státech zůstanete zcela bez pomoci. A já se domnívám, že je úlohou právě těch orgánů pro rovnost tuto pomoc poskytovat. Já bych chtěla navrhnout, aby ty equality bodies uh, byly oprávněny zastupovat ženy ve sporech. Myslím si, že by to bylo dobré. Ty orgány pro rovnost čekají na to, až evropské orgány standardizují ta pravidla, k čemu se chystáme příští měsíc. Ale pořád tedy zdůraznuju, že je to soft law. Nad eh, tím hard law se musíme ještě zamyslet a připravit to. Pokud jde o tu platovou nerovnost, samozřejmě je to také otázka segregace těch prací, to, že ženy a dívky chybějí v těch dobře placených zaměstnáních, ale to je běh na dlouhou trať. V současnosti v digitální oblasti máme pouze 20 žen ale pokud se podíváme na pozice, které tam zastávají, tak to jsou pozice nižší, nejsou to pozice rozhodovací. A myslím si, že je dobré, že komise přišla s agendou pro dovednosti, která se snaží přeprogramovat eh, studijní preference dívek, tak aby se více zabývaly oblastí technologií a více ji studovali. Dále k té oblasti veřejných kampaní a digitální oblasti. Zmiňovala jsem tu událost s Facebookem. Ono se někdy zdá, že naši společnost něco neviditelného pohání kupředu a my bychom měli vědět, co to je. Jedna věc je provádět eh, proaktivní kampaně a opatření, ale druhou věcí je, že nemáme dostatek žen v médiích, v digitálním průmyslu, v těch pozicích, které dokáží ovlivnit veřejné mínění. Taková je realita. Zde toho bude třeba udělat ještě opravdu hodně. Digitální revoluce a umělá inteligence musí být příležitostí, dobře využitou příležitostí pro ženy. Pokud na tomto nebudeme pracovat, tak vytvoříme ještě větší propast. Bude to obrovský neúspěch pro ženy, pro lidi, kteří již nyní mají nějaké handicapy. Je pro mě zvláštní dávat do jedné skupiny ženy a lidi s handicapy, ale může se stát, že pokud nevyužijeme té příležitosti, kterou nabízí umělá inteligence a digitální oblast, tak to bude velice negativní. Postavení žen ve venkovských oblastech, o tom jsem hovořila. Také vám děkuji za inspiraci. Měla bych také brzy navštívit výbor regionů, abych vysvětlila, naše paradigmata a naši politiku genderové rovnosti. A jak jsem zmínila, musíme se soustředit také na nový rozpočet. Nesmíme přijít o tu příležitost eh, zajistit těm našim projektům dostatečné financování. Eh, rovnost, eh, to je samozřejmě věc, která je pro některé členské státy takovým červeným hadrem. A paní Kozlovská Rajevic, děkuji, že jste hovořila o té pasti práce na částečný pracovní úvazek. Vidíme, že všech statistických údajů, že pokud ženy pracují na nižší úvazek, tak eh, musí odvést stejný objem práce, ale těch peněz mají málo. Méně. My jsme prováděli analýzy eh, procent eh, zaměstnanosti a té platové nerovnováhy a zjistili jsme, že čím více ženy pracují, eh, tak čím větší je zaměstnanost žen, tak tím větší je ta platová nerovnost a důvodem proto je právě práce na částečný úvazek. Není to tak ve všech zemích, ale v některých ano a je to něco velice nezdravého. Proto jsme v té směrnici Work-Life Balance nechtěli tolik zdůrazňovat částečný úvazek jako spíše moderní způsoby práce. A opět i sem se dostane umělá inteligence, změní naše pracovní vzorce a my na to musíme být připraveni. Paní předsedkyně už je nervózní <laughs> a já jsem ráda, že jsem se eh, dostala ke Eh, konci toho, co jsem chtěla říct a děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji. Děkuji. Děkuji paní komisařko Jourová za vaši výbornou spolupráci. Odpověděla jste našim poslankyním na otázky velmi dobře a eh, teď už nás čeká eh, další bod, další body na programu ale v každém případě vám velice děkujeme a v budoucnosti se opět uvidíme, protože společně nás čeká mnoho práce. Děkuji. Dear colleagues, point eight on the agenda, work-life balance. Dále eh, tady máme vyváženost eh, pracovního nebo skloubení pracovního a soukromého života pro rodiče a pečující o děti. A já bych ráda dala slovo eh, paní Agněšce Kozlovské-Rajevič. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, úvodem bych začala asi takto balíček návrhů ke skloubení eh, pracovního a soukromého života není nic, co by doplňovalo směrnici eh, o ochraně matek. Je to eh, další dokument, doplňuje to text k rodičovské dovolené. Toho se ujal výbor pro zaměstnanost a my, výbor FEM, bychom měli poskytnout stanovisko. Dodnívám se, že mezi návrhy komise jsou důležité zejména dva. A to rovnoprávnější postavení muž a, mužů a žen na pracovním trhu. A důležité faktory jsou jednak nepřenositelnost rodičovské dovolené a příslušná finanční podpora, tak aby docházelo k pobídkám pro muže a ti více než dosud využívali rodičovskou dovolenou. Tento návrh by měl být vnímán jako dlouhodobá investice, která nemá vylepšit postav, pouze postavení e, žen na pracovním trhu a vylepšit jejich ekonomickou nezávislost, ale celkově očekáváme ekonomické přínosy, protože na pracovní trh se dostane více žen. Návrh samozřejmě také souvisí s právy mužů, zejména s právy otců, Otcové eh, takto získají více práv, budou mít více možností angažovat se v rodinném životě tím, že se zavede zkrátka taková otcovská dovolená. Mělo by se to zavádět v členských státech. Potom otázka individuálního práva na takovou rodičovskou dovolenou. Máme tady čtyři měsíce pro ženy, čtyři měsíce pro muže. Aniž by eh, se to mohlo přesouvat a více mužů tuto dovolenou využívalo. Domníváme se, že jsou to důležité aspekty a právě na ně tady poukazuji. Je tady ještě jedna významná věc. Při předkládání pozměňovacích návrhů je třeba dbát na to, abychom nezacházeli příliš daleko protože za sebou máme trauma směrnice o mateřství. Nechceme to opakovat, chceme, aby ten návrh komise byl vylepšen a postarat se o to, aby se to přizpůsobilo různým legislativním okolnostem v členských státech, tak aby návrh parlamentu představoval dobrý vyjednávací základ. Vedle těchto důležitých faktorů, tedy ta nepřenositelnost a příslušná odměna za rodičovskou dovolenou, je důležité také to, abychom zohlednili zájmy malých a středních podniků, abychom tu situaci vylepšili, protože mnohé z těchto podniků, ve kterých pracuje mnoho žen, jsou malé a nejmenší podniky a proto bychom se měli postarat o to, aby tyto podniky nebyly eh, znevýhodňovány ve srovnání s velkými podniky. Možná, že bychom mohli vytvořit eh, zvláštní předpisy pro malé a střední podniky. No, možná, eh, že bychom je neměli zcela výjímat ze směrnice, ale v každém případě zohlednit, že jejich postavení je jiné s ohledem na pracovně právní předpisy v členských státech bychom měli mít na zřeteli, že malé a střední podniky nesmíme tímto novým předpisem poškodit a znevýhodnit. Vyzývám vás, abyste předkládali pozměňovací návrhy. Chceme posílit hlavně ty aspekty, které jsem zmínila a to je důležité také ve snaze dosáhnout cíle rovného postavení mužů a žen a je rovných práv mužů a žen. Postavení žen na pracovním trhu by se mělo vylepšit, mělo by to vést k tomu, že i otcové se budou více angažovat při vychovávání dětí. dále e, dovolená pro ty, kteří pečují. To je další věc. Já si myslím, že tady bychom mohli některých věcí dosáhnout. Děkuji. Ano, e, já bych chtěla chtěla nejprve poděkovat paní Kozlovské za její návrh stanoviska. Myslím si, že to je velmi kvalitní základ pro pozdější práci našeho výboru. Je totiž velmi klíčové, jak říkala paní komisařka Jourová, abychom během tohoto legislativního období dospěli k definitivnímu rozhodnutí o vyvážení soukromého a pracovního života. Protože Potřebujeme tento velmi důležitý výsledek v naší společné práci s komisí a radou. Musíme se dohodnout také o nepřenositelnosti eh, rodičovské dovolené. Je velmi důležité, aby otcové i matky se mohly rovným způsobem zapojit do tohoto procesu a pokud se na tom shodneme, tak to bude velmi dobrá věc. A zároveň bych vás chtěla upozornit na následující případ. Někdy existují rodiny pouze s jedním rodičem, který pečuje o dítě. Eh, a tady se nejedná o rozvedené rodiče, nebo žijící v odluce, protože tam potom přesto spolupracují, ale jde o rodiny, kde je pouze jeden rodič, který pečuje o dítě a my musíme ošetřit i ty případy. Potom odměňování. Musíme se shodnout na společném stanovisku v této věci. Náš výbor musí požadovat, aby všechny typy dovolené byly odměňovány a to Eh, na úrovni eh, nemocenského. Možná, že bychom k tomu měli eh, tady se dopracovat k nějakému kompromisu, protože pokud jde o nemocenskou, tak tam v jednotlivých členských státech se to hradí odlišným způsobem. V některých členských státech to představuje 25 mzdy, někde je pouze 5. A my se musíme dohodnout na odlišném částce třeba 65 nebo 85 mzdy. A um, potom je potřeba předtím, než si někdo uh, vypadá tuto dovolenou, to včas nahlásit. nahlásit. A já souhlasím s těmi, že Toto ohlášení je samozřejmě pro zaměstnavatele užitečné, ale musíme se velmi pečlivě zamyslet nad tím, jestli je to ve všech případech možné, protože někdy existují e, případy onemocnění nebo nějaké takové záležitosti, které zkrátka vyplývají z vyšší moci a tam je velmi obtížné to předem nahlásit. Pokud jde o požadavek nějaké odpracované doby v dané firmě, aby bylo možné si nárokovat tuto dovolenou. Někde se vyžaduje, nebo podle směrnice se vyžaduje jeden rok práce pro danou firmu. A tady není jasné, jestli se to může kumulo, kumulovat v případě, eh, že daná osoba pracuje v několika podnicích a ta situace se tím komplikuje. Možná, že bychom, to, zatím to tam není tak stanoveno, že by se mohla ta doba sčítat, ale možná, že bychom to tak stanovit měli. Potom a právo na tuto dovolenou v malých podnicích a mikropodnicích. Tady přiznávám, že tyto mikropodniky by mohly e, bojovat s velkými problémy v případě, že by si jejich zaměstnanci brali takovou dovolenou ale u malých podniků, tam si myslím, že by se s tím měli vyrovnat, měli by eh, si věc umět zorganizovat. Potom právo pro eh, zaměstnavatele odložit rodičovskou dovolenou. Tady je potřeba, aby zodpovědnost zaměstnavatele byla omezená, protože není možné eh, vycházet z jeho dobré vůle a záviset na jeho dobré vůli. Takže proto se musíme shodnout. To je vše, co jsem měla na srdci a nyní dávám slovo dalším zpravodajům, stínovým zpravodajům. Nejprve má slovo paní Becera. Prezidenta. Děkuji, paní předsedkyně. S vaším svolením bych ráda poděkovala paní Kozlovské za velice pečlivou práci na kvalitním stanovisku. Velice ho vítám. A technicky, pokud jde o to, o čem hovoříme, tak si myslím, že je dobré, že může sloužit svému účelu, ale já bych se chtěla zaměřit eh, také na ten cíl, který sledujeme a z čeho vycházíme v našem výboru pro ženy, pokud jde o ten zásadní cíl. Tato směrnice se nazývá Work-Life Balance Report, respektive eh, ta zpráva příslušná k té směrnici a cílem tedy je usnadnit ženám přístup na pracovní trh. A jsme zde eh, svědky určitého základního politického či filozofického nesouladu, který spočívá v tom, jak eh, efektivně v tomto parlamentu přistoupit k tomuto legislativnímu nástroji, pokud zároveň nebudeme hovořit o směrnici o mateřství. Ta směrnice platí od roku 92, je zcela neaktuální a komise nyní říkala, že tedy nechce předkládat nějaké jiné návrhy 25 let poté, co ta směrnice vstoupila v platnost. Ta eh, směrnice platí již déle než eh, kolik je let mému synovi, kterému je 25, bude mu 25 let. A ten návrh zde byl, ale na začátku toho volebního období byl stažen a tento parlament eh, dostal slib od komise, že komise předloží něco, co bude v souladu s aktuálním stavem evropské společnosti, s tím aktuálním vývojem. A nyní nám komise říká, že žádný návrh předkládat nebude, že není potřeba. A že eh, hodnocení dopadu tedy říká, že problémem není nedostatek legislativy, ale špatná implementace. Ale pokud my nyní v tomto klíčovém roce, kdy je zde eh, celá řada různých akcí, které se týkají té vyváženosti, a pokud máme šanci dosáhnout eh, této transformace, tak eh, my se omezíme pouze na legislativu, která umožňuje, aby si otec vzal eh, určitý počet dní volna do věku 8 či 12 let věku dítěte. Já si myslím, že my ale se k tomu musíme postavit jinak, mnohem rozhodněji. Eh, tam tedy jde o tu mateřskou dovolenou, o její průměrnou délku, o to, že žena, která třeba fyzicky těžce pracuje, tak se z toho porodu musí e, nějak e, jaksi e, odpočinout si. A my vlastně se hovoříme o tom, aby že jaksi pracovní eh, trh eh, vlastně eh, jak si chce, aby ženám nebo mužům nebránili zdravotní důvody v tom zaměstnání, ale zde přece nejde o zdravotní důvody. Zde jde o dovolenou nebo o pracovní volno, tak aby bylo možno začlenit toho nového člena rodiny a na to je potřeba, aby ta dovolená byla placená a aby byla jaksi povinně rozdělena mezi toho muže a ženu. A já si myslím, že my zde přicházíme o určitou příležitost. My bychom měli zajistit eh, ženám přístup na pracovní trh bez eh, zbytečných překážek, a, ale nazývejme, jako, jak si rozlišujeme ty věci. Jednak je zde tedy materská dovolená, pak je zde rodičovská dovolená, pak je zde otcovská dovolená a v různých jazycích to znamená různé věci. Třeba v angličtině to znamená něco jiného než eh, ve Španělsku. Já si tedy myslím, že my bychom tomu měli věnovat eh, i dostatečnou politickou pozornost. A Jde tedy o to, aby se pracovní trh a společnost eh, transformovaly eh, v souladu s tím eh, celkovým společenským vývojem. V současnosti existuje celá řada různých negativních jevů, jako je ta nejistá práce, nebo v některých případech ženy pracují pouze na částečný úvazek, nebo úplně odejdou z pracovního trhu a proti tomu je třeba bojovat. Jinak eh, myslím si, že z toho politického hlediska by tento výbor se měl dohodnout eh, na tom, jaké pozměňovací návrhy předložíme, byť to bude třeba spíše symbolické. To uh, Ernest Ortasumples. Děkuji, nyní má slovo pan Ernest Ortasumples. Děkuji. Děkuji, budu mluvit španělsky. Já si myslím, že návrh komise je nedostačující. Nám by se bývalo líbilo, aby ten návrh byl mnohem ambicioznější, aby zacházel mnohem dále. A v současnosti je zde tedy ten problém, který již byl zmíněn, že zde máme tu starou směrnici o mateřské dovolené, a nyní tedy je před námi několik možností. Můžeme se snažit eh, postoupit s tou legislativou na celoevropské úrovni, byť víme, jaké jsou k tomu eh, pozice jednotlivých členských států. A já si myslím, že stojí za to tu bitvu s radou vést, tak abychom nějakého textu dosáhli, protože Jinak eh, ten sociální pilíř eh, lidských eh, práv Evropské unii tedy vykročí velmi špatnou nohou. Bude to pro něj velmi špatný začátek. Další otázkou je, jak ambiciozní chceme být, když víme, že v radě ta rodičovská dovolená je zatím asi ve třech nebo čtyřech zemích. Pokud jde o proplácení té otcovské dovolené, tak to v některých zemích chtějí snížit nad eh, ten limit, který navrhuje komise. Problémy jsou tam také s tou přenositelností té dovolené, to také některé členské státy eh, blokují. Otázkou tedy je, jak se k tomu postavit, ale já se domnívám, že bychom eh, k trialogu s radou se odhodlat měli. Myslím si také, že pokud jedním z hlavních cílů návrhu je to, aby více mužů přijalo svou zodpovědnost při narození dítěte, tak eh, si myslím, že by ta otcovská dovolená pro muže měla být povinná. Ta, rodi, ta otcovská dovolená se omezuje na pouhých deset dní, ale myslím si, že by měla být povinná a že by parlament eh, měl to razantně prosazovat. Pokud eh, se to tedy eh, dostane pouze na úroveň jakési nemocenské, jakési sick leave, tak potom budou členské státy si to moci upravovat, jak budou chtít a nakonec to skončí tak, že to v některých zemích bude velice malý početní, respektive, že bude to velmi eh, nízce proplácené, anebo to bude až 80%, jako je to ve Španělsku. Já si myslím, že v případě té otcovské dovolené bychom měli tlačit na to, aby to proplácení bylo co nejvyšší, aby bylo v podstatě maximální, protože eh, potom tedy si muži budou spíše brát. Pokud jde o tu směrnici o mateřské dovolené, tak tam to proplácení bylo na úrovni sick leave. A pokud my chceme pokročit ku předu s tou otcovskou dovolenou, tak bychom zároveň ale měli pokročit i pokud jde o tu mateřskou dovolenou, jinak to celé nemá příliš velký smysl. My se zamýšlíme nad tím, jak toto zajistit a je možné, že třeba po těch uh, trialozích o té po, uh, směrnici o uh, kterou tedy nyní řešíme o té péči, tak bychom možná se měli pustit do revize té směrnice o mateřské dovolené. Já samozřejmě vím, že v radě jsou ty názory velice rozmanité, a nesouhlasí s návrhem komise, ale myslím si, že my jakožto parlament bychom opravdu se k tomu měli postavit ambiciozně. Děkuji a nyní dávám slovo paní Konstantině Kokuňové. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat Agněšce Kozlovské velmi srdečně za její práci, než se dostanu ke svým připomínkám k pozněvacím návrhům, bych chtěla předeslat, že souhlasím s tím, co eh, uvedl kolega přede mnou, pan kolega Besera, že tady máme napsáno něco politického na štítu. Já jsem to už eh, uvedla v minulosti a Nadneseme-li toto téma, tak eh, to nesmí dopadnout tak, že nám eh, budou eh, určití lidé být po prstech. Musíme navrhnout konkrétní návrhy. Parlament je od toho, aby hájil dobré pozice vůči radě. Jsme zde, abychom zastupovali evropské občany a evropští občané si přejí změny. A my bychom chtěli příslušné změny navrhnout za eh, levici bez strachu a s velkým zanícením. Mnohé pozňovací návrhy zpravodajky e, jsou takového rázu, že jsem s nimi srozuměna, pokud je o jejich obsah a směrování. Například pozňovací návrh číslo jedna, kde zpravodajka hovoří o tom, že je zapotřebí vysoce kvalitních pečovatelských zařízení pro děti, ale i jiné e, členy rodiny, anebo pozňovací návrh 13, kde zpravodajka právem říká, že právo e, na otcovskou rodičovskou dovolenou musí být být eh, rozšířeno a musí tedy zahrnovat i otce dětí, eh, kteří děti adoptovali. A navíc souhlasím i s pozměňovacím návrhem číslo 25, kde je uvedeno, eh, je tam jakási doložka, která praví, že není možné slevit z dané úrovně. To znamená, že to, co se stanovuje, je minimální úrovní která má v Evropské unii platit a že je možné mít i eh, vyšší práva a eh, pokud již existují v některých členských státech, tak nesmějí být omezována. Navíc ale je zde i v textu eh, celá řada věcí, která mě poněkud zneklidňuje, nebo alespoň mi dává určité podněty k přemýšlení. Například odmítám ještě silnější flexibilizaci pracovní doby eh, rodičů. Já jsem si vyslechla i pozice zaměstnavatelů a zástupců Business Europe a obávám se, že by to k tomu využili. A přesně to je právě to, co chtějí dosáhnout nebo čeho, o če, o č, usilují. Pokud jeden rodič eh, ponechá dítě v zařízení, které má eh, delší otevírací dobu, než je pracovní doba eh, rodiče, pak může tento rodič stěží svému zaměstnavateli odmítnout delší práci je pravda, že chceme více flexibilizace, ale nemá to jít eh, na úkor zaměstnance a ku prospěchu zaměstnavatele, jako by to bylo v tomto případě. A pak ještě jsou zde další pozměňovací návrhy, které vnímám jako problematické. Například že musí uplynout minimálně jeden rok, než člověk získá právo nebo nárok eh, na rodičovskou dovolenou. A také zpravodajka hovoří o eh, přiměřené době ehm, zaměstnání anebo zaměstnanosti a také přiměřené e, době k nabití určitého právního nároku. E, co tím zpravodajka zamýšlí? E, jde o to, aby pouze ti zaměstnanci měli právo na dovolenou nebo mateřskou, rodičovskou dovolenou, kteří jsou zaměstnání minimálně jeden rok. Už jsme v zákonicích práce tolik eh, věcí upravovali, že bychom eh, neměli zacházet ještě dále. Pak budeme mít eh, pracovníky druhé a třetí třídy. Pak je tady pozněvací návrh číslo 25, který toho obsahuje mnohé a mnoho dobrého, ale tak, jak to je zde formulováno, nemohu se vším souhlasit. Já se domnívám, že tady může dojít nesprávnou formulací k oslabení významu kolektivních smluv. Navíc směrnice by měla být uplatňována homogénně Eh, může přispět ke slaďování, lepšímu slaďování soukromého a pracovního života a může také přispět k eh, rovnému postavení nebo rovnosti eh, genderové. To je také zkušenost, kterou mám z Řecka a k tomu mohou také přispět odbory. Ještě bych chtěla nechat ostatním kolegům čas se vyjádřit, proto se nevyjádřím nyní k všem posněvacím návrhům. Stejně se lišíme v názorech například na mm, onu přiměřenou pracovní dobu, jak vysoká má být pracovní odměna. Potom máme různé názory, pokud je o věk dětí v určitých případech, ale určitě eh, nebude chybět vůle, vůle k dohodě a určitě je nutno, abychom měli silnou vyjednávací pozici v této věci. Já vám děkuji a nyní má slovo pan Šinský. Ale promiňte, máte pouze dvě minuty. Jsme v časovém skluzu a um, Následuje schůze, koordinátor, eh, schůze koordinátorů. Eh, já souhlasím, že probíráme velmi důležité téma, ale eh, promiňte, máme určité hm, časové omezení. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu spolupracovat na tomto stanovisku. Chtěla bych pouze poděkovat paní zpravodajku. Já mnohé z jejich poznacích návrhů podpořím, zejména ti, kteří eh, se, které se zaměřují eh, na malé a mikropodniky, eh, kteří budou potřebovat mnohem větší flexibilitu vyčleněnou v té směrnici. A tady mám potom odlišný názor na jednu věc než zpravodajka, a to je přenositelnost eh, rodičovské dovolené. Ehm, já bych vybízela muže ehm, k tomu, aby si brali rodičovskou dovolenou, aby měli to právo ano, ale tím, že to bude nepřenositelné, tak tím to bude vlastně povinnost. A to podle mého skromného názoru by mělo být předmětem rozhodnutí eh, daného páru, ale vy to přitom eh, jak si činíte závazným ve směrnici je řečeno alespoň čtyři měsíce a méně než čtyři měsíce nemůže být přenositelno, takže tím pádem to právo eh, bude povinností a Eh, s tím já nesouhlasím. Budu spolupracovat eh, se všemi a pokusím se ty věci eh, posunout tím kýženým směrem. Děkuji. Nyní paní Záborská, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi stručně zkrátím svůj příspěvek pouze na jedno téma. Paní komisařka před chvílí řekla, že původní směrnice o mateřské dovolené, která nebyla schválená radou, respektive přijata radou, je nahrazena e, směrnicí, o níž právě nyní jednáme. Já mám za to, že to není pravda, e, protože když vám přečtu název, název původní směrnice, která hovořila o zavedení opatření na podporu podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných pracovnic a pracovnic, které porodili pak je to diametrálně odlišné od toho, co momentálně projednáváme. Tak jako řekla kolegyně Besera, musíme hovořit i o zdraví ženy a o tom, aby se tato žena po porodu mohla zotavit. A o tom právě mluvila ta původní směrnice. Nechci rozvíjet to druhé téma, ale byla bych ráda, kdyby se komise vrátila i o směr, ke směrnici o mateřské dovolené, protože ona původní směrnice 20 let stará, nemluví o povinné mateřské dovolené, nemluví o ochraně zdraví, nemluví o délce mateřské dovolené, která je pro mnohé nepřijatelná. Tudíž navrhuji, aby se novelizovala i ta původní směrnice a aby se úzce soustředila na um, název, který má. Děkuji vám. Děkuji a nyní dávám slovo komisi, zástupci komise, jedna minuta. Je zde někdo za komisi? Ano, děkuji, paní předsedkyně. A promiňte, prosím, o stručnost. Ano, chci se vyjádřit za komisi, že velmi vítáme návrh zprávy zpravodajky. Vidíme, že je to velmi dobře promyšlená zpráva. Spravodajka tam zdůrazňuje cíle návrhu a také zásadní prvky návrhu. A současně vidíme, že zpravodajka eh, naslouchá určitým eh, starostem, které byly vyjádřeny zejména z hlediska potenciálního dopadu malých a středně velkých podniků a mikropodniků. A tady bych chtěla říci stručně, že hodnocení dopadu komise ukazuje v této věci, že eh, ten dopad nebyl disproporční, ale mm, chápeme, že zpravodajka to chce více eh, zdůraznit a že toto musí být bráno v podtaz. Máme pak ještě několik drobných technických připomínek, ale rádi to projednáme přímo se zpravodajkou. Děkuji. Děkuji vám a nyní bych eh, ráda ještě udělila slovo paní Agněšce Kozovce, ale pouze na krátkou dobu. Děkuji vám, paní předsedkyně, mnohokrát a děkuji všem těm, kteří se vyjádřili. Děkuji vám za připomínky, poznámky. Jistě víte, že o tom ještě budeme muset eh, dále debatovat. Také eh, jsem zaznamenala, že zde je vůle k dohodě to nebude asi možné vždy, v každém ohledu, ale tam, kde to půjde, se vynasnažíme eh, o dohodu a eh, přiblížíme stanoviska Dále k určitým výhradám, eh, která, které zde zazněly. Paní Záborská, půjdu odzadu, paní Záborská se vyjadřila tom smyslu, že má pochybnosti ohledně propojení této směrnice se směrnicí o ochraně v mateřství. Toto není náhrada směrnice v mateřství, to je něco zcela jiného. Směrnice o ochraně v mateřství se vůbec nedotýkáme. Samozřejmě, že máte pravdu, že směrnice o ochraně v mateřství, kterou jsme nedokázali novelizovat v uplynulém legislativním období, novelizovat musíme, ale to není téma nyní. Tato směrnice nahrazuje jednu jinou a jde tam pouze o rodičovskou dovolenou. Je to náhrada za směrnici v roce 2009 a jde o to, jaká pravidla mají upravovat rodičovskou dovolenou. Je to něco, něco zcela jiného, než je směrnice o ochraně v mateřství, které se nyní nedotýkáme a musíme ji řešit eh, jindy. Tato směrnice o e, rodičovské dovolené by měla být projednávána společně s směrnicí o ochraně v materství. Takovéto názory zde zazněly, ale já e, se domnívám, že by to nebylo správné, protože tyto dvě směrnice se různí co do právního základu, co do záměru a tak dále. Takže se nestotožňuji s tímto záměrem nebo návrhem probírat to společně společně. A jde také o to něčeho dosáhnout v jednáních s radou a samozřejmě i s komisí. A proto bych si přála, aby tento dokument který se dostal na pořad dříve, ku podivu, než směrnice o ochraně v materství, byl projednán eh, a také uzavřen ještě v tomto legislativním období, protože občané to očekávají. K té základní ideji v této směrnici se stanovuje určitý minimální standard členských zemí. Hovoříme-li o nepřenositelnosti, pak mm, jde pouze o to, co je navrženo ve směrnici pokud pouze v jedné zemi platí delší rodičovská dovolená než o něch 8 měsíců, tedy 4 plus 4, pak um, záleží na jednotlivých členských státech, jak naložíme s těmi nebo naloží s těmi dalšími čtyřmi uh, roky. Uh, lze to pružně upravovat. Eh, Tady jde pouze o stanovení minimálního standardu a asi budete souhlasit, že ty čtyři měsíce jsou skutečným minimem. V některých členských státech je to ještě méně. A pak ještě jedno Mně se nelíbí ta představa, že část eh, rodičovské dovolené, eh, například otcovské, eh, by byla povinna je to pouze nabídka, má to být nabídka a Evropská unie nemá právo někoho donutit k rodičovské dovolené, ať už matku nebo otce. A jinak vám děkuji za všechna vaše vyjádření. Děkuji vám. A e, já bych pouze chtěla oznámit, že termín po, pro předkládání pozměňovacích návrhů je 11. dubna a pak 18. května budeme projednávat e, návrhy a pak e, budeme hlasovat na plenární schůzi. A nyní k dalšímu bodu, a sice situaci v Maďarsku. Jde o projednání návrhu stanoviska Autorkou stanoviska je eh, Maria Neuchl a pan Martasan zde paní Neuchl bude mm, zastupovat. Prosím, pane Martasane, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jste říkala, eh, původní zpravodajka se omlouvá, že zde bohužel není a požádala mě, abych eh, přečetl její poznámky, což velice rád udělám. Takže se nedíte, když budu hovořit v ženském rodě. Vážení kolegové, jakožto zpravodajka pro eh, stanovisko o právech žen v Maďarsku jsem se před několika týdny vydala s některými dalšími členy výboru do Maďarska. Byly to velice intenzivní dny, měli jsme hodně setkání různých organizací s různými zastánci a bojovníky za práva žen tak si uvědomuji, že mi to neposkytlo vyčerpávající pohled na celou tu problematiku. Nicméně, chtěla bych zvláště zdůraznit následující body, které mne znepokojují a kterými se musíme zabývat ve stanovisku našeho výboru. Za prvé, v současnosti dochází k novému výkladu a oslabování politiky rovnosti pro ženy a rodiny. A strategie eh, rovnosti pohlaví, která byla přijata, není uplatňována. Za druhé, eh, dopady na organizace, které dostávají finance ze třetích zemí, včetně zemí evropských, eh, to samozřejmě velice omezuje fungování nevládních organizací a občanské společnosti útoky na akademickou a vědeckou svobodu. To prokazuje například eh, určit, určit, tedy došlo k určitým útokům na lidi. Dále je zde otázka omezování sam, sebeurčení eh, žen, stěžuje se problém, stěžuje se přístup k antikoncepci, také porody nejsou poskytovány tak, jak by si to ženy přály. Problém s přístupem ke zdravotnictví mají například romské ženy. To je pouze tedy několik problematických věcí, ke kterým eh, bych se ráda vyjádřila a do 11. dubna můžete předkládat také pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Nejprve paní Zaborská. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené, máte minutu, přerušuje paní předsedkyně. Paní předsedkyně, musím vás informovat o tom, že maďarská média natáčejí tuto část našeho jednání a tato média se ptají našich členů, zda mají nějaké námitky vůči tomu záznamu. Nemáte námitky? Dobře, takže paní Zaborská, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já to tedy zkrátím. Obávám se, že předložený návrh stanoviska neplní úplně ambice, které by Evropský parlament měl mít. Prostřednictvím pozměňovacích návrhů bychom chtěli spolu s kolegy z EPP dosáhnout vyváženějšího textu, tak aby ho maďarští občané mohli přijmout v dobré víře, že chceme upozornit a pomoci, nikoli kritizovat a odsuzovat za každou cenu. Osobně jsem například přesvědčená o tom, že politika zaměřená na rovnost mužů a žen nemusí být v protikladu s politikou rodinou ta otázka nestojí tak, že je to buď jedno nebo druhé, ale tak, jak docílit toho, aby stát ve své politice reagoval na potřeby rodin, ale zároveň i mužů a žen jakožto jednotlivců. Domnívám se také, že Evropský parlament má povinnost zveřejňovat finanční pozadí organizací, které lobují na jeho půdě tak zároveň nemůžeme paušálně odsoudit ani snahu členských států o srovnatelnou transparentnost. To, o čem zde budeme hovořit, je rozsah, míra a způsob. Tento parlament eh, nenazývá neziskové organizace, které jsou zaregistrované jako lobbysti zahraničními agenty a neměli by to samozřejmě dělat ani členské státy. Ale ještě jednou chci zopakovat, že transparentnost považuji za zdravou a potřebnou. Vy, kdo mne znáte, víte, že v zásadě nemohu souhlasit s tím, aby Evropský parlament dával členským státům doporučení, která se týkají regulace potratů. Není to v naší kompetenci, v minulosti to několikrát potvrdila i Evropská komise a neměli bychom to dělat ani tehdy, pokud eh, to skrýváme za termín sexuální a reprodukční práva. A poslední připomínka, body 4 a 9 podle mého názoru zacházejí nad rámec kompetencí našeho výboru. Pokud eh, kolegyně a kolegové ve výboru LIBE se dohodnou, že by to v tam neměli chyb, nemělo chybět, tak ať to doplní v Libe, ale my bychom se měli věnovat těm tématům, která spadají do kompetencí našeho výboru, a to je rovnost mužů a žen. Děkuji. Děkuji paní Jedvika Višněvská. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já jsem eh, zpravodajkou za EKR, stínovou zpravodajkou za EKR a chtěla bych na úvod říct, že nepodporujeme parlamentní iniciativu, v jejímž rámci se e, připravuje tato zpráva, která se týká situace v Maďarsku. To, že se Brusel neschoduje s některými maďarskými politikami a reformami, ať již probíhají v jakékoliv členském státě, nebo že některé země se řídí tím unijním diktátem. To nedává Evropské unii mandát k tomu, aby vyvíjela nátlak na společenské změny nebo se nějak do té situace v členských státech změšo, vněšovala. My můžeme se pohybovat v rámci eh, smluv. Chtěla bych upozornit na to, že členské státy prostě vedou různé sociální politiky, tak aby odpovídaly jejich potřebám, tradicím a hodnotám. A právě tato rozmanitost je silou Unie, nikoli slabostí. Efektivita fungování Evropské unie závisí mezi jiným také na tom, jak si budeme této rozmanitosti vážit a respektovat ji. A zasahování Unie do těchto hodnot je velice eh, pochybné a narušuje to zásadu subsidiarity. Pokud jde o samotný obsah tohoto stanoviska, je poměrně stručné. A myslím si, že díky pozměňovacím návrhům se k němu budeme moci vyjádřit. Myslím si, že bychom neměli hledat kritiku, pokud není opravdu nezbytná. Já si myslím, že zde je snaha o kritizování Maďarska, jeho rozhodnutí, byť eh, ta rozhodnutí jsou vlastně velice liberální. Statistiky ukazují, že situace žen v Maďarsku není vůbec znepokojivá v porovnání s jinými zeměmi. Samozřejmě, že maďarská vláda musí ještě zapracovat na některých rozhodnutích, která se například týkají účasti žen ve správních radách ale například ty mezery v penzích nebo příklady násilí na ženách, tak zde statistiky ukazují, že závažnější situace je v jiných zemích. A pokud jde o první bod návrhu komis, první eh, bod tohoto stanoviska, smíření rodinného a pracovního života rodičů. Zde se v Maďarsku hovoří o tom, že by tento návrh byl přijat, ale ty práce stále ještě probíhají. Směrnice dosud nebyla pozměněna. Maďarsko provádí také takovou sociální politiku, která této rovnováze velice napomáhá. My bychom naopak se měli v Maďarsku inspirovat a převzít řadu jeho řešení. V roce 2017 počet potratů v Maďarsku byl snížen oproti roku 2010 o 23 To jsou tady ty akce na podporu rodiny. Dále má Maďarsko dlouhou rodičovskou nebo mateřskou dovolenou a další typy dovolené. Existuje zde i podpora ze strany pojišťoven směrem k rodinám a také jsou zde různé daňové úlevy pro rodiny. V tomto dokumentu se znovu apeluje na ratifikaci Ustambulské úmluvy. Podle mého názoru všichni ti, kdo věří v levicové myšlenky, chtějí k tomuto dokumentu přistupovat, jako by to byla nějaká Bible. Já si myslím, že komunitární legislativa, ale zde není proto, aby členským státům vnucovala jejich rozhodnutí. Často jsme to již ostatně zmiňovali. Děkuji paní Gracia Pérez. Budu hovořit velice stručně. Evropská levice nechce nějak eh, si osvojovat eh, ovládání všech eh, politik v oblasti sociální a rodinné. My samozřejmě nechceme nikoho nutit, aby ratifikoval tuto úmluvu, ale myslíme si, že by se k tomu měly nějak vyjádřit všechny evropské instituce a také národní vlády. Domnívám se proto, že je to věc velice zásadní. Také se zde hovořilo o kompetencích, o tom, co může Evropská unie určovat a jakou legislativu vypracovávat. Můžeme zde samozřejmě se na to dívat různým způsobem, ale nikdo si nesmí osobovat absolutní pravdu. Na jedné eh, straně se zde říká, že se může eh, jak si v té legislativě, že se může legislativa zaměřovat na rodinnou politiku, ale nikoli na práva žen. Já se ale domnívám, že jsou tyto věci velice úzce propojené a svoboda žen je evropskou hodnotou, je to hodnota evropských institucí a my bychom měli zaručit, že všechny ženy v Evropské unii budou tuto svobodu také mít. A v rámci této svobody hovoříme také o svobodě být matkou či nikoli, mít přístup k antikoncepci, a Evropa 21. století prostě nemůže mít země, kde tyto svobody nebudou zaručeny. Děkuji. Eh, eh. Děkuji. Mm, já jsem pan Marta. Je tu nějaký problém s něčím? Mohu hovořit? Dobře, Mariano šel Eh, byl v delegaci do Maďarska a tady nejde o to, abychom tady hájili Orbána nebo někoho dalšího, ale tady jde o to, co eh, Marian Šel říká ve své deklaraci a o to, jestli je to pravdivé nebo ne. Ale eh, já o tom nepochybuji, protože ona se setkala také s mnoha osobami z různých občanských společností, které hájí ženská práva. A tady ona cituje konkrétní návštěvy, setkání, to nemůžete jen tak vytáhnout ze vzduchu. Setkala se s různými zástupci e, ženskoprávních organizací a tak dále. A poté, co Maďarsko e, je toho názoru, e, že se do toho Evropa nemá vměšovat, tak já bych chtěl vyzvat Maďarsko, aby si přečetla smlouvy a aby si seznámila s tím, co to vlastně Evropská unie je ano, další eh, řečník, dvě minuty. Děkuji, budu hovořit stručně, protože již se toho hodně zaznělo. Eh, hovořím za paní eh, Milinár, která se nedostavila. Chtěla bych se vrátit k těm závěrům té návštěvy v Budapešti ti eh, lidé, se kterými tam eh, hovořila, pocházeli z různých nevládních organizací, které se zabývají právě žen. A to oni hovoří o závažných útocích na práva žen. My přece musíme poslouchat ty ženy, které jsou obětí toho eh, odepírání těch práv. Pokud nebudeme poslouchat je, tak komu už máme naslouchat? Já si myslím, že výsledky té návštěvy je třeba zohlednit a je třeba předložit pozměňovací návrhy, také je třeba se ptát, proč má Maďarsko tak nízký index rovnosti mužů a žen, jaké jsou příslušné národní strategie, proč nejsou implementovány. Na to všechno se musíme ptát. Také proč je stále méně žen v těch vysokých rozhodovacích pozicích v politice a ve společnosti, proč eh, jsou eh, ty útoky na svobodu vzdělávání a vědy a také útoky na média. A samozřejmě nemohu pominout ani záměr maďarské vlády připravit vlastní verzi istambulské úmluvy, ve které tedy ta rovnováha pohlaví vlastně nebude e, zaručena. A myslím si, že Maďarsko je členem Evropské unie, protože e, souhlasilo tedy s těmi základními e, principy a nyní jaksi se to od těch základních principů v Maďarsku odchyluje. Myslím si, že musíme také poblahopřát eh, zástupkyni Central European University, která eh, dostala eh, cenu evropských univerzit. A delegace, naše delegace se s touto dámou setkala a myslím si, že ona je právě jedním z hlasů, kterému musíme my všichni naslouchat. Děkuji paní Žilivar, Dvě minuty. Já jsem nebyla na té misi, ale byla jsem na jiné, eh, na jiných misích s touto kolegyní a vím, že ona je velmi eh, pečlivá a mm, aktivní eh, poslankyně. Byli jsme například v Měchově, kde jsme sledovali, jak Německo vítá uprchlíky a byli jsme také na mezinárodní misi do Malavy, kde jsme se setkali s velmi zranitelnými ženami, ve velmi eh, mimořádné, silné nebo odlišné kulturní tradici, takže já se vůbec eh, nějak eh, neobávám, že by zpráva této kolegyně nějak špatně zobrazovala tu situaci, kterou ona tam nalezla. A pokud je o to vměšování ze strany EU, tak tady to není situace vněšování, tady jde přece o spolupráci a o sdílení osvědčených postupů. To je to, co Evropská unie dělá. Sejít se u jednoho stolu, vyjednávat, poučit se jeden od druhého a pochopit, že máme 21. století, že nám, nás čekají obrovské výzvy v Evropě i mimo Evropu a pokud se neschodneme na některých základních hodnotách, na kterých jsme se shodli již ve smlouvách, tak eh, tady eh, není možné mít nějaký mix eh, v rámci EU, něco jako Spojené království. Ano, my, my chceme mít některé věci, některé věci nechceme. Chceme mít ty výhody, ale tak toto nejde. Evropa tady je o hodnotách pro lidi. Musíme sledovat to, co chtějí mladí lidé, také eh, s výhledem na ženská práva a rovnost pohlaví. Musíme mít na zřeteli všechny ty mladé ženy, které teď stále více žádají svá práva. To je současná situace v Evropě. Je to bitva, bitva za progresivní hodnoty v 21. století a já se skutečně obávám, že pokud nezohledníme e, význam sexuálního zdraví a reproduktivních práv, e, ženy budou umírat. To jsme se dozvěděli i v Malavi Eh, v rámci Care International, eh, když ženy eh, nemají přístup k bezpečnému potratu, když ne, neznají nic o plánování rodičovství, tak potom ženy a děti umírají a já nechci být skutečně spolu zodpovědná za umírání těchto žen. Děkuji. Chtěla bych vás informovat, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je duben v 11 hodin, hlasování ve FEM 14. a 15. května. Děkuji vám a Teď již nemáme žádný další bod na programu. Chtěla bych pouze oznámit, že 12. Eh, dubna budeme mít další eh, zasedání, které začne v 9 hodin eh, dopoledne. Děkuji vám. Za několik minut začne naše zasedání koordinátorů za zavřenými dveřmi. Děkuji. <laughs> Okay, okay.